Děkuji, děkuji přátelé. Dovedu si představit, že nás dnes tady už o mnoho víc asi dnes nebude na dnešním zasedání, protože je jasné, že spousta lidí dokončuje opravdu spoustu záležitostí v rámci svého mandátu a snaží se vše samozřejmě dovést do toho nejlepšího přístavu. Co se týče tlumočení, tak všechny jazyky jsou k dispozici, kromě maltéštiny a chorvačtiny. A hned se dostáváme k bodu 3 programu jednání a jde tady o zápis 26. února 2019. Souhlasíte s tím zápisem? Ano, souhlasíte, výborně. A tím se dostáváme k bodu 4 na pořadu jednání a jde o zprávu týkající se interinstitucionálních vyjednávání, jelikož pan Baláš musí samozřejmě dokončit ještě spoustu věcí, ale je tu a podá nám krátkou zprávu nebo zítra také zítra tedy bude pokračovat trialog o tomto velmi důležitém, i když dost komplikovaném tématu. Takže pane Baláši, prosím, řekněte nám o tom všechno. Vážená paní předsedkyně, ano, vy samozřejmě bedlivě sledujete tento trialog, rovněž stejně jako já. Zítra tedy bude probíhat trialog, který možná bude poslední, já myslím, že bude poslední. Stále jsme se ještě nedokázali dostat k dohodě, ale doufám, že dohoda nakonec bude. Ale stále to ještě není dokončené, budu velice stručný. V podstatě v té první době parlament udělal hodně ústupků, skutečně hodně ústupků. Samozřejmě to bylo v odpovědnosti parlamentního vyjednávacího týmu a bylo to důležité pro to, abychom mohli pokročit. Ale rada se téměř vůbec nepohla. Pak v takové druhé fázi rada, abych řekl, zahájila hru. A přišla s několika ústupky, s jistým musím, které se týkalo několika témat. Máme zde tři zásady, které by měly být potvrzeny. Za prvé, schopnost členských států moci si rozhodnout, že tady není dostatečná reakce či, či žádná redakce, co se týče vyslených pracovníků a, a aplikovatelné legislativy. Pak je tady otázka přeshraničních pracovníků, kde momentálně začínáme zejména komise eh, předkládat návrhy, které jsou zajímavé, ale je třeba ještě dokončit společně s radou. A zejména, to poslední věc je tady bod, který se týká tzv. plury aktivity, to jsou pracovníci, kteří pracují v různých několika členských státech. A tady o to, kde vlastně do jakého sociálního systému zabezpečení pak spadají, jaká kritéria teda pak budou pro ně uplatněna, podle kterých tedy pak budou spadat do toho či onoho systému sociální zabezpečení. Ta kritéria na těch ještě není schoda, neboť komisární rada odmítá všechna kritéria, která se týkají konkrétní situace toho pracovníka, tedy toho, kde ten pracovník skutečně pracuje. My eh, samozřejmě Chceme, aby to kritérium tam bylo. Samozřejmě jsou tam ještě další kritéria, která se týkají podniků, ale myslím si, že toto kritérium, kde ta práce je skutečně odváděla, je zásadní. Na tom se tedy ještě nepokročilo, v těch ostatních večech jsme pokročili a je škoda, skutečná škoda, že na tom výše zmíšeném bodě se nepodařilo dosáhnout eh, pokroku. Je to škoda, že je to takto rozkotalo, což zabrání dohodě. Já doufám, že se nám to zítra podaří dořešit a k dohodě nakonec dospět. Děkuji, děkuji pane Balasi. možná máme ještě minutu, minutu nebo dvě, kdyby někdo měl nějaké otázky. Pokud by tedy kdokoliv z vás si chtěl něco zeptat, ne, nevypadá to tak. Aha, tak to vypadá tak, že všichni jsou spokojení s touto zprávou a další kolo dialogu se odehraje zítra a poté předpokládám, že předpokládám, že tedy vy s delegací a také s dalšími dojdete tedy k závěru, zdali tedy budeme pokračovat s dalšími vyjednáváními nebo jakým způsobem budeme postupovat. To znamená, rozlouskne se, jestli dojdeme už k nějaké mu rozhodnutí, anebo nebo jak si myslíte, jak si myslíte, že to dopadne? Myslíte si, že už tedy budeme schopni přijmout rozhodnutí? Ano, já si myslím, že můžeme pokročit, ale jistota v tom není. Nemohu vám nyní říct, že dohoda bude. Nemůžu vám říct si toto. Uvidíme, jak to zítra dopadne. Během posledního trialogu jsem si byl vlastně jist, že už to bylo hotové a nakonec se to nepodařilo dohodnout. Takže uvidíme, co se stane zítra. Je to takové neustále, nikdy neukončící kontinuum, kontinuum zatím. Ano, ano, vidím to úplně stejně jako vy. Ano, bylo to opravdu velmi, velmi, velmi náročné. No, účastnila jsem se minulých jednání, i když je jasné, že samozřejmě je v zájmu všech dojít nějaké dohody. Děkuji. Děkuji tedy za přednesení této zprávy a o informování nás tedy o současném stavu a budeme se těšit na další informace a také na další kolody trialogu. Takže po té, co jsem řekla toto, můžeme hned přejít k bodu 6 a ne ještě bod 5. Mělo dojít tedy k dohodě mezi Velkou Británií a Severním Irskem, ale je pravda, že tady tento bod jsme odložili a myslím si, že všichni chápeme důvod odložení tohoto bodu, protože samozřejmě ta doba je v tuto chvíli velmi komplikovaná a jistě se k té otázce budeme ještě vracet. A teď se dostáváme ještě k bodu 6, to znamená, hovoříme tady o politikách zaměstnanosti v jednotlivých členských státech a základních pokynek. A teď dám slovo panu Mitrofanovsovi, který je zodpovědný jako zpravodaj za tuto zprávu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. V první řadě bych rád poděkoval všem stínovým zpravodem za opravdu velmi intenzivní a produktivní práci, která se týká těchto pokynů pro politiky zaměstnanosti. Před rokem komise eh, přijala rozhodnutí týkající se rozhodnutí Rady a komise v této oblasti a v rámci tohoto návrhu se hovoří o stejných pokynech pro politiky zaměstnanosti pro všechny členské státy. A jak už jsem vám říkal v minulosti, tak samozřejmě eh, vyjednávání s radou pokračují a za bulharského předsednictví jsme jednali velmi proaktivně, předkládali jsme nové návrhy a podařilo se nám učinit jeden krok blíže k ještě užší spolupráci mezi radou a Evropským parlamentem v souvislosti s vypracováváním toho závěrečného návrhu. Nicméně nemohu zatajit, že jsou tady určité záležitosti, které jsou stále zablokované v tom eh, finálním textu a některé věci zmizely z toho textu. V průběhu vyjednávání jsem se setkal se zástupci různých stran, včetně tedy zástupci bulharského předsednictví, eh, které tedy předsedalo pracovní skupině týkající se sociálních záležitostí a hovořilo se o návrhu, který by měl být základem pro konečné rozhodnutí. Rada musí pouze konzultovat Evropský parlament, nicméně zástupci, zástupci rady eh, byli velmi otevření a aktivní. Máme tady pár zásadních vítězství v tomto dokumentu. Mohu říci, že tato vyjednávání doufám budou precedentem a znamenají ještě lepší spolupráce do budoucna. Zároveň chci říct, že ne všechny naše ambice prošly radou, což je samozřejmě škoda, ale myslím si, že jsou lepší menší krůčky než krůčky žádné. A kromě toho je třeba si také uvědomit ten naléhavost celého toho postupu a proto Vím, že ve chvíli, kdy hovoříme o, o zjednodušeném postupu, to znamená podle, eh, podle pravidla číslo 51, eh, tak by to byl zjednodušený, zrychlený proces, za který by se rozhodně postavil. Eh, ano, a teď dám slovo stínovým spr- zpravodajům, nejdřív pan Pekr, který zastupuje EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Tak jak tomu my rozumíme, tak ten návrh komise v tuto chvíli v tomto návrhu se samozřejmě také odráží ten pozitivní přístup rady. Klíčové aspekty sociálních pilířů už byly součástí toho dokumentu jsou už tady dobře zapracovány do tohoto dokumentu, to znamená si myslím, že lze třeba považovat za logické to rozhodnutí tedy pokračovat tímto postupem, tedy tou zrychl, tím rychlým postupem a doufám, že to povede tedy k tomu, k čemu my jsme se jako výbor eh, vyjádřili, jako že je to zásadní, to znamená obnova pracovního trhu, celoživotní eh, vzdělání, vzdělávání, ehm, školení, rekvalifikace, takže já musím říci, že EPP s tímto navrhovaným postupem souhlasí a chceme to samozřejmě co nejdříve ukončit. Děkuji. Děkuji, děkuji pane Bekre a teď dám slovo panu Dečmu za SAD, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes je dobrá příležitost pro to, abychom není za rozhodnutí rady, eh, zhodnotili rozhodnutí rady, které bylo přijato bulharským předsednictvím minulý červen. Já jsem velice rád, že, že rada vyšla vstříc dlouhým hodovým požadavkům parlamentu, alespoň částečně. Rozhodnutí rady jsou, se odráží části postoje parlamentu. Hlavní změny jsou základem pro specifická doporučení pro jednotlivé země, které jsou součástí evropského semestru. Cílem by mělo být mít na evropské úrovni koordinované politiky zaměstnanosti, rozpočtu i hospodářské politiky. Já si myslím, že tímto směrem postupujeme. Mělo by to být i v zájmu členských zemí, aby parlament byl co možná nejsilněji zapojen do procesu vypracovávání hlavních směrů politiky zaměstnanosti. Vedle procedurálních otázek bych se rád ještě vrátil ke dvěma bodům, které jsou obsaženy v textu. Jednak si myslím, že parlament se vyslovil pro silnější zaměření těchto hlavních směrů politiky zaměstnanosti zaměření na pilíř sociálních práv. Rada to ovšem ve svém rozhodnutí opakovaně ignoruje. A během příští revize v roce 2021 by toto mělo být rozhodně opraveno. Dále, bohatá Evropa z hlediska hospodářské politiky si nemůže dovolit chudobu dětí. Zároveň problémy dětí, které žijí v chudobě, nemůžeme srovnávat s ostatními problémy, které se týkají chudoby. Proto parlament navrhuje specifická opatření pro děti žijící v chudobě, které rada opětovně ignorovala. Děti žijící v chudobě by měly mít eh, přístup k bezplatnému zdravotnictví, vzdělání, péči, také bydlení a ke zdravým potravinám. A já na tomto místě apeluji na radu, aby v budoucnu tento náš požadavek přebrala. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji, pane Detěne. Je tu někdo z ECR? Ne, zdá se, že ne. Je tu někdo, kdo zastupuje ALDE? Ne. Je tu někdo z GUE NGL? Ne. Je tu někdo z EFDD? Ne. Je tu někdo z ENF? Ne. V tom případě dám slovo opět panu Mitrofanovsovi. Děkuji moc krát, vážení kolegové, za vaši podporu a za vaše komentáře k tomuto postupu. Myslím si, že budeme moci říct našim voličům, že jsme udělali velký krok směrem k sociální Evropě tím, že schválíme tuto zprávu. Děkuji vám moc krát a mohu jedině zopakovat, že souhlasím se schválením tohoto návrhu bez pozměnění, takže zjednodušeným postupem. Děkuji vám. Děkuji pak jsou tu samozřejmě ještě další poslanci. Můžete se přihlásit do debaty, pokud chcete. Pan Mann si žádá slovo, prosím, máte slovo. Já. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Je dobře, že my, ti poslanci, kteří dnes zde jsou, se takto dobře shodujeme. Je nám jasné, že potřebujeme hlavní směry, které budou také venku akceptovány. To že tady není příliš mnoho poslanců, se samozřejmě souvisí s volebním bolem, volebním bojem, což je přirozené. Ale musím říct, že členské státy konečně pochopily, že evropský semestr bereme vážně, že chceme zajistit to, aby členské státy akceptovaly že něco ve svých zemích ještě neudělali, je na, je na to upozorněno, že to musí udělat. Je to důležitá věc a je důležité na to také upozornit v rámci volebního boje, že evropský semestr bereme vážně, že je to závažná věc a že v rámci tohoto směrestu hlavní směry pro politiku zaměstnanosti jsou důležité. Musím říct, že Evropský pilíř sociálních práv, který byl, na, které byl, na který byl nahlížen různými stranami různě, někteří říkali, že to zasahuje do národních kompetencí, druzí zase říkali, že je třeba to více upravit na evropské úrovni. A já si myslím, že bychom dlouho nesli tu nutnou rovnováhu. V příštích letech je důležité zajistit, abychom ta práva sociálního pilíře, ten, tam jsou na fotbalu taková ta základní sociální práva, abychom toto sociální práva Realizovali prostřednictvím konkrétních opatření, ale bylo by hodné, aby se do toho více zapojili členské státy. Samozřejmě mají kompetenci v oblasti sociální politiky, ale my musíme říct, že ještě nad to potřebujeme další společnou evropskou dimenzi. Myslím si, že je to dobrá věc, že to doufejme i povede k tomu, že občané pochopí, že Evropská unie je pro ně, že je jednotná. V mnoha směrech jednotní nejsme, ale solidaritu dokážeme mít právě když se nám podaří mít společnou politiku zaměstnanosti, která povede ke konkrétním výsledkům, aby občané věděli, že my jsme součástí takovéhoto produktivního vývoje a že je nenecháváme samotné. Ano, heslo Chudoba dětí, to je přesně ono. Někteří nám vyčítají, že to ignorujeme. Není to tak, je to důležitá věc. My jsme se v parlamentu tomu věnovali, udělali jsme pro to mnohé a máme, myslím, velice dobré argumenty pro to, abychom mohli pomocí těchto věcí vést ofesnění pro evropský volební boj. A pokud populisté říkají, že Evropa se nekoná, že není ku prospěchu občanů, tak my jim můžeme říct, se, je to nesmysl, přestaňte s tím. A to musíme udělat. Já tedy doufám, že budeme mít kreativně ofenzivní konflikty a spory během volebního boje. Já si myslím, že jsme učinili mnohé v posledních letech a ty hlavní směry sociální politiky, to je něco výborného, co můžeme ve volebním boji použít a pokud to takto učiníme, tak se již nebudeme muset bát o to, kdo tady v příštím parlamentu bude zasedat a kdo ne. Děkuji. Děkuji vám, pane Mané. A ještě jednou děkuji zpravodaji panu Mitrofanovsovi. Můžeme tedy schválit návrh komise bez pozměnění, tedy zjednodušeným postupem podle článku 50 bodu 1. Můžeme to schválit? Nikdo není proti. Takže kromě toho bych eh, se také chtěla zeptat, jestli je tu někdo z komise z DG Employment. Ano, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste dala slovo komisi. Já to vezmu velice stručně. Zkrátka vám děkujeme, vašemu výboru i celému parlamentu za velkou podporu v loňském roce, kdy byly tyto pokyny pro zaměstnanost navrženy a kdy byly také schváleny. A vítáme to, že plánujete přijetí zrychleným postupem. Děkuji. Taky děkuji a tím jsme se dostali k bodu 7 eh, na pořadu jednání, což je příští schůze. Příští schůze se bude konat 2. dubna dopoledne. To mám napsáno. Nevím, co to znamená. Doufám, že ne dříve než v 9 hodin. Každopádně čas bude ještě potvrzen. A uvidíme se tedy 2. dubna. Což na, není to žádný vtip, protože je to druhý duben a nikoli první. Děkuji, že jste přišli. Tohle byla důležitá schůze, přestože nás bylo málo a přestože jsme neučinili příliš mnoho rozhodnutí, ale to, co jsme učinili, bylo důležité pro parlament i pro naše možnosti usilovat o dobrá řešení a pro naše možnosti argumentovat před voliči ve volební kampani. Děkuji vám moc krát a na brzkou shledanou 2. dubna.